Ah, okay, good. Uh, good afternoon to all. Dobré odpoledne všem. Rád bych eh, zahájil naše zasedání a všem děkuji za eh, takovouto dochvilnost. Všichni ti, na níž nám záleží, jsou přítomní. Dovolím si vás všechny přivítat a co máme na programu? Zítra máme výměnu názoru se čtyřmi ministry financí Německo, Irsko, Itálie a Nizozemsko francouzský minister včera na poslední chvíli zrušil svou účast, protože před francouzským národním svátkem si ještě musí připravit pár věcí s prezidentem a napsal mi, eh, prezident chce eh, vládnout prostřednictvím nařízení a eh, pravděpodobně bude parlament s otazníkem spolu vytvářet stát a já vám porozumím, protože nepřijde tedy. Máme tři eh, ministry, kteří mají dlouholeté zkušenosti. Irský minister je nový, ale přesto se domnívám, že díky všem zkušenostem z výboru taxe, kde jsme rovněž je měli, tak eh, budeme schopni se tázat na to, jak prosazovat naše požadavky a jak případně uzavírat nová um, nové smlouvy či a tak dále. Ano, budou to otázky, odpovědi, takže doufáme, že se vše podaří a bude to poučné. Každý obdrží pětiminutový úvod k aktuální situaci a pak bude kolečko otázek a odpovědí s možností krátkých, stručných otázek a stručných odpovědí. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. A ještě na, k doplnění. Eh, měli jsme před nedávném slyšení s paní komisařkou Jourovou. Tady jsme rádi, že se toho ujala paní místo předsedkyně, protože tam došlo k personálním změnám a ukázalo se nutné, že se musel odjet do Německa. Pak ještě cesta do Portugalska. Ta v minulosti a e, v minulý, o minulém víkendu jsme se vydali na Kypr, zápisy připravujeme, brzy se s ním budete moci seznámit. Vše e, probíhalo úplně odlišně z mého pohledu v e, Portugalsku bylo více otevřených záležitostí než na Kypru. Na Kypru to byla bankovní krize a trojka a tam už se mnohé záležitosti si vyřešily rychleji, než by se to jinak dokázalo vyřešit, i když i tam je ještě mnoho záležitostí otevřených. Pak minulý týden jsme dostali prodloužený mandát do prosince, což už je poslední prodloužení mandátu. Takže celkem máme rok a půl čas a nejpozději v listopadu nebo na prosincovém zasedání budete muset nechat hlasovat o našich doporučeních na plenárním zasedání. To jsou všechny podstatná, eh, podstatné záležitosti která jsem zde měl jako sdělení. Zítra budeme debatovat o návrzích a doporučeních. Chci poděkovat oběma zpravodajům, eh, Jepe Kofoldovi a Petru Ješkovi. Rovněž eh, vidím, že každý by měl být schopen to dostat i v překladu a seznámit se s textem ve své mateřtině. Už nechci déle hovořit, víme všichni, kolik práce se skrývá za tímto dokumentem a jistě ještě budou mít politické skupiny s k doplnění mě se zdá nápadné, jak je obtížné vyhodnocovat dokumenty a tam ještě musíme, máme mnohé co dohánět, protože částečně jsme je dostali teprve minulý týden. Pak se domnívám, že bude třeba ještě intenzivněji se věnovat těm misím těm fact-finding missions. A domnívám se, že v tom eh, výboru pana jsme museli eh, v rámci svých omezených pravomocí ještě jednotlivosti řešit, čili eh, ochota spolupracovat, disponibilita, odmítání se e, zúčastnit a tak dále. Tam ještě bude lecos doplnění. Nechci sám e, předjímat e, posle, definitivní tvar textu, jen pár takových záležitostí na úvod. JP možná Kofold začne Počítáme s deseti minutkami od každého z vás a pak stínový zpravodajové. Prosím, IEP jako první k představení zprávy. Thank you so much, chair. Děkuji moc krát, pane předsedo, a děkuji také za komentáře. Já s vámi do značné míry souhlasím v tom, že máme rámec vyšetřovacího výboru, takže musíme pracovat za těchto podmínek a to platí i pro přístup k dokumentům, o kterém jsme hovořili hodně. Děkuji moc krát za to, že jste dnes přišli a já bych chtěl začít tím, že poděkuji sekretariátu našeho výboru za jejich profesionalitu a neocenitelný příspěvek k naší práci. A chci také poděkovat politickým eh, frakcím za písemné eh, připomínky během celého procesu a k tomu formátu vyšetřovacího výboru, tak ten je stále v aktivním vývoji, ale jsem rád, eh, že všichni přistupovali k práci aktivně, se zájmem a profesionálně. Vážení kolegové, než přejdu k detailu návrhu zprávy, chtěl bych nejprve stručně projít požadavky, které musíme při práci splňovat. Jde o vyšetřovací výbor a proto se po nás chce, abychom konstatovali fakta a čísla v našich zjištěních. Ta zjištění jsou objektivní nálezy svázané s prací našeho výboru a proto si myslím, že by e, s nimi měl souhlasit výbor jakožto celek. E, náš nález musí splňovat tento rámec, takže teď pár slov k formátu a k rámci. Jak víte, tak formátem našeho výstupu je zpráva se třemi částmi, eh, které jsou eh, omezené co do délky. První část prezentuje zjištění výboru, druhá část to jsou naše doporučení a konečně třetí část je příloha, eh, která popisuje celý ten neuvěřitelný objem práce, aktivita výboru, slyšení, mise a tak dále. To je také důležitá součást, je to dokumentace toho, co jsme dělali. Já a pan Ježek budeme usilovat o otevřený a inkluzivní proces pozměňovacích návrhů. Ten časový harmonogram je velice nabitý. To načasování stanovil parlament a my nemáme příliš prostoru pro to, abychom něco odkládali nebo prodlužovali. A e, to jsou zkrátka podmínky, které nám byly stanoveny a my v nich musíme pracovat. Proto vás prosím, eh, abyste byli flexibilní a ochotní ke kompromisům. Těšíme se na vaše příspěvky a podněty a návrhy a eh, pokusíme se co nejvíce zohlednit postavení všech frakcí. Oba spoluspravodajové se těší na další spolupráci eh, ohledně pozměňovacích návrhů. My připravíme kompromisní návrhy a přitom bychom všichni měli mít na paměti, že čím větší většina, tím silnější signál vyšleme jak občanům, tak komisi a členským státům a proto se teď pustím k samotnému obsahu té zprávy. To zjišťování faktů jsme soustředili do několika témat. Za prvé vyhýbání se daním a danové úniky, včetně offshoreových struktur a společného evropského seznamu nespolupracujících jurisdikcí. Tady jsme dospěli k závěru, že offshoreové struktury jsou zásadní pro nelegální daňová schémata a že jde především o skořápkové firmy a různé eh, struktury pohybující se v šedé zóně. Za druhé, eh, legislativa eh, boje proti, proti, španí, proti praní špinavých peněz, financování zpravodajských služeb a tak dále. Tady jsme shledali, že zásadně chybí spolupráce mezi orgány členských států, to jsme zjistili z našich studií a misí a tak dále a právě tak chybí spolupráce mezi národními orgány pro eh, boj proti praní špinavých peněz a eh, boj proti daňovým únikům. To potom je zohledněno v doporučeních. Za třetí, prostředníci. Tohle je ústřední část našich zjištění. Evropské členské státy značně selhávají v regulaci prostředníků. Je třeba se podívat na právní rámec a pravomoce e, prostředníků, e, bank, právníků, e, auditorů, účetních, správců majetku a tak dále. Ti všichni hrají klíčovou roli v zakládání skořápkových společností. Tady si se domníváme, že je třeba kriminálních sankcí. Tady prostředníci využívají neúplného právního rámce. A čtvrtá dimenze se týká rozvojových zemí. dospíváme k závěru, že nelegální praktiky neuměrně ovlivňují rozvojové země. To vyplynulo z našich slyšení a proto je potřeba jednat společně. Ohledně whistleblowerů, ti používají nedostatečné ochrany, což samozřejmě není žádná novinka, ale znovu zdůrazňujeme, že je potřeba naléhavě v této oblasti něco dělat. Máme šest spoluprací mezi institucemi, nicméně Eh, musíme konstatovat, že rada nespolupracuje, naprosto nespolupracuje s výborem pana, o tom už hovořil eh, předseda. Je zapotřebí, aby rada a členské státy posílili úsilí v této oblasti. A konečně na základě jednotlivých kapitol eh, vyvozujeme závěr, že v několika případech došlo ke špatné eh, implementaci evropské legislativy. Eh, konkrétně jde o směrnici o administrativní spolupráci MLD a o seznam třetích zemí, které vykazují nedostatky ohledně praní špinavých peněz. Tak tady zcela jasně došlo ke špatné eh, implementaci, špatné administrativě. Tak a teď k doporučením. Eh, na základě našich zjištění eh, zpráva předkládá návrhy na řešení. A mohu s radostí říci, že už jsme tam začlenili mnoho příspěvků od stínových zpravodajů a zdůrazňujeme několik důležitých doporučení. Vyzýváme komisi a členské státy, aby posílili úsilí e, a závazky a aby přidělili zdroje na posílený dohled a vymáhání, tak, aby pachatelé e, se dočkali spravedlnosti. Vyzýváme také FATKA e, ohledně reciprocity a také požadujeme eh, opravdovou FIU na evropské úrovni, eh, požadujeme její založení a potřebujeme dát příslušným orgánům eh, co nejvíce nástrojů, aby byli schopni vykonávat dobrou a kvalitní administrativu. Potřebujeme jasnou definici a kvantifikaci, pokud jde o daňové ráje, vyhýbání se daním a daňové úniky a potřebujeme evropský seznam zemí, které by mohly podléhat sankcím. Požadujeme zákaz škodlivých daňových amnestií a opakujeme na základě našich zjištění, že zpráva TAX 2 volá po vytvoření eh, nového centra eh, koordinace daňové politiky Tady je to jasné, že je potřeba na evropské úrovni posílit kapacitu institucí a musíme se posunout od samoregulace k silnější, k silnější státní kontrole a k kontrole regulovaných profesí. Potřebujeme sankce na evropské i národní úrovni proti bankám a prostředníkům a musíme bojovat proti praní špinavých peněz a daňovým únikům na globální úrovni. Mu požadujeme summit o ukončení bankovního tajemství a také chceme silnější daňový orgán OSN, který by působil na globální úrovni. A konečně potřebujeme evropskou legislativu o ochraně whistleblowerů, což se týká veřejného i soukromého sektoru. A závěrem tedy myslím si, že jsme dospěli ke silnému, k silnému textu, který lze samozřejmě ještě dále posílit vašimi pozměňovacími návrhy v tomto ohledu je třeba spolupracovat a vyzývám vás opět o to, abychom dospěli k silné většině, aby naše zjištění a doporučení měla co největší váhu, až je přijmeme. Takže myslím si, že mohu skončit svůj stručný úvod a nyní si velice rád poslechnu vaše názory na zprávu, doporučení a na celou dosavadní práci. Děkuji moc krát panu kolegu Kofodovi za tento přehled a děkuji za aktivní vůli dosáhnout co největší většiny. To je nesmírně důležité. Chceme-li, eh, vykona, chceme-li působit patřičným tlakem. Pan kolega Ježek, prosím. Děkuji, pane předsedo. Abych doplnil, co řekl Jepe a abych zdůraznil některé aspekty, tak jedním z hlavních závěrů, který si odnáším z této práce je, že praktiky odhalené v Panama Papers by se nikdy nemohly odehrát, nebo nikdy by nemohly eh, existovat v takové míře, kdyby národní vlády a komise se zhostily své odpovědnosti a kdyby proaktivněji zlepšovali implementaci a vymáhání evropské legislativy. Našli jsme eh, některé případy špatného působení státní zprávy, což je samozřejmě tady napsáno i ve zprávě. Zmínil bych odstavec 57 a 58, který se týká implementace směrnice o boji proti praní špinavých peněz 3. Tam eh, byla zahájena řízení proti několika členským státům, ale přesto eh, implementace v těchto zemích vykazuje nedostatky. Právě tak spochybňujeme efektivitu řízení pro porušení předpisů eh, jakožto nástroje pro posouzení kvality implementace. Nedostatečnou reakcí na tyto nedostatky členské státy údajně eh, neimplementují směrnici AMLD efektivně Dále poukazujeme na to, že komise možná nedostatečně vymáhala tato ustanovení a nedohledla tak na patřičnou implementaci. Odstavec 95 konstatuje, že orgány členských států nevykonávají dostatečný dohled nad finančními institucemi a nevykonávali ho ani před odhaleními z Panama Papers a že nedostatečně postihovaly finanční instituce, eh, které byly usvědčeny z závažného porušení národních předpisů přijatých podle AMLD 3. Odstavec 135 dochází k závěru, že nedostatečná spolupráce eh, Rady a komise byla na překážku našemu přístupu k dokumentům, což se dá považovat za porušení principu upřímné spolupráce. E, tato nechuť ke spolupráci značně e, stěžovala naši práci. A co je ještě důležitější a možná ještě znepokojivější, je pouhý fakt, že komise nevyčlenila dostatek zdrojů na plnění své dohledové povinnosti, e, pokud jde o implementaci AMLD jak vidíme z aktu přenesené pravomoci o vysoce rizikových třetích zemích. To je ukázka špatné zprávy. Zdá se nicméně, že komise to bere vážně a že se připravuje na budoucí práci. Pokud jde o doporučení, jsem rád, že jsme se snadno shodli na obecných politických doporučeních s JEPem a opakuji, že ta se soustředí především na větší transparentnost, na to, jak lépe regulovat prostředníky a na větší transparentnost ohledně skutečných vlastníků. A zpráva vyslovuje politování nad tím, že Evropská rada blokuje eh, problematiku skutečných vlastníků trustů. Požadujeme přísnější sankce pro prostředníky, kteří usnadňují daňové úniky a praní špinavých peněz. Požadujeme lepší výměnu informací mezi daňovými zprávami, ale také mezi jednotkami FIU je zapotřebí více zdrojů pro eh, daňovou administrativu na straně komise, ale patrně eh, především je potřeba více zdrojů pro FIU. Eh, pokud jde o whistleblowery, tak k těm už bylo řečeno, že je zapotřebí celoevropské legislativy na jejich ochranu. A pokud jde o spolupráci mezi institucemi a o práva vyšetřovacího výboru, tady si myslím, že přístup eh, vyšetřovacího výboru, tak jak to momentálně vypadá, potřebuje značnou změnu formátu, má-li být v budoucnu efektivnější. A parlament eh, by se nad tím měl zamyslet. Máme velice dobrý příklad v americkém kongresu. A pokud jde o ta doporučení, tak k těm bych dodal, že některá z nich eh, se dají naplnit eh, přímo okamžitě během současné revize eh, AMLD. Někteří z nás se účastní trialogu. Nicméně zase dochází k tomu, že členské státy, nejmenším některé z nich, blokují velké reformy, které by vedly k větší transparentnosti. Já doufám, že vznikne solidní dohoda mezi politickými frakcemi o této zprávě, která může jedině posílit náš mandát pro vyjednávání v rámci revize eh, AMLD. A obecně široká podpora by mnohem lépe uvedla v praxi i ostatní doporučení. A konečně mohu vás ujistit, že tohle je nejlepší návrh zprávy, který výbor Panama kdy vyprodukoval a já vás žádám o jeho podporu. Já vielen Dank. Mnohokrát děkuji. Děkuji za vystoupení obou spolu zpravodajů. Já bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že tady v tomto výboře můžeme předložit pozměňovací návrhy k oběma zprávám. Na plénu tam se to bude týkat rozšiřování pouze doporučení. Takže kolegové, kteří jsou členy tohoto výboru, mohou podat pozměňovací návrhy k oběma textům a pak vlastně z hlediska pléna pouze k doporučení. Kolega Luděk Niedermayer za EPP bude hovořit jako stínový zpravodaj. So first of all... Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych eh, rád řekl, že opravdu to byla dlouhá a obtížná cesta k velice zásadnímu tématu. Témat eh, je součástí našich eh, pokračujících snah zlepšit situaci v oblasti vymáhání daní. Začnu samotnou zprávou, která si myslím bude zajímat všechny z toho pohledu, čím se jsme se dokázali zabývat z pohledu jak témat v, rámách, v rámci panamských dokumentů, tak i toho, co se nám daří pokrývat legislativou a kde máme mezery a rovněž i z pohledu toho, co jsme získali v rámci vyšetřování pana Informace jsou masivního objemu, zprávě se podařilo dobře sladit jak zjištění, tak fakta a vše dostat do zprávy. Velice si cením snahy zabývat se naším požadavkem, který jsme vznesli po zasedání stínových zpravodajů těsně po zveřejnění zprávy. Přesto se domnívám, že ještě se určité prvky by mohly řešit lépe či vyjasnit, zejména záležitost času papíru. Jak víme, panamské papíry se týkají období od 70. let a to přece je třeba vzít v potaz. Máme přece vždy nějaké období, po něž je možné se něčím zabývat či stíhat. Vše by mělo být poměřováno uh, podle toho, jak dávno se to stalo. Nemůžeme přece na stejnou úroveň stavět něco, co lze ještě předložit soudům a to, co už nelze. Stejně tak nelze srovnat něco, co se stalo včera s něčím, co se stalo před 20-30 lety. Pokud by se toto podařilo vyřešit, tak ty závěry by byly lépe zdůvodnitelné v té další části. Rovněž z pohledu doporučením se ještě podíváme jednou na tu zprávu, přijdeme s vlastními pozměňovacími návrhy, ale z pohledu složitosti, eh, množství informací už ta zpráva opravdu vypadá slibně z pohledu doporučení a toho, na čem jsme se dohodli minulý týden. Tady bych konstatoval, že ta doporučení jsou klíčová z pohledu toho, jak eh, jsme postupovali už ve výboru taxe 1 a taxe 2. Mnoho z nich je oprávněných, mnoho z nich eh, staví komisi pod tlakem, aby konala a proto ji musíme věnovat eh, zvláštní pozornost. Jsem rád, eh, že vidím, že spoluspravodajové představili návrh doporučení, která se dobře provazují se zprávou z vlastní iniciativy a jsou eh, dobře ukotvena v tom textu. Rovněž eh, si myslím, že by tam mělo být zdůrazněno, že se musí pod drobnohnedem sledovat práci těch tzv. wealth managerů, čili bankovních poradců a stejně tak stávající zákonný rámec a legislativu, která platí v jednotlivých členských státech. A zopakuji ještě význam snažit se prosazovat to, co se nyní projednává v trialogu, legislativu AMLD a AML 5 bude schopno vyřešit ty mezery, které zatím máme. Na druhé straně si myslím, že záleží i na tom, abychom plně respektovali mandát našeho výboru a nepřekračovali je a e, z toho pohledu se nezabývat záležitostmi, kterými se zabývají jiné výbory a které přímo se nevážou na práci, kterou máme zaúkolovanou my. Doporučení, pokud budou dobře zdůvodnitelná, tak jsou klíčem k dosažení dalších kroků, kterých by se měla ujmout jak komise, tak rada, aby nás brala vážně a aby opravdu něco s tou záležitostí udělala. Samozřejmě, že v těch doporučeních eh, nacházím i věci, s nimiž případně nesouhlasím, u nich si myslím, že si zaslouží další diskusy a podám k tomu i pozměňovací návrhy. Například, nevím, zda je opravdu tak snadné si legislativně eh, vymezit, co je nemorální. Rád bych rovněž slyšel více, když zpravodajové hovoří, že by měla existovat eh, unijní ekvivalence FATKA a rovněž u toho outsourcingu eh, té té due diligence, té řádné řádné analýzy předprodej, zda tedy to bude ekvivalentní tomu, když to není outsourcingováno. Myslím si, že by nemělo jít o to, že by se vše mělo nějakým způsobem upravovat právně. Často i samoregulace je stejně účinná, takže tady ještě jednou musíme zvážit, co lze vůbec legislativně upravovat, když se to například nedá uzákonit z pohledu obsahu. Ale každopádně ta zpráva je vyvážená, my přijdeme s pozměňovacími návrhy a velice si vážím práci celého výboru, předsedy, sekretariátu, no a samozřejmě nesmírně oceňuji spolu opravdu fantasticky nám poskytli dobrý základ pro další přípravu, další práci na té zprávě, která opravdu eh, stojí za to. Děkuji. Mnohokrát děkuji, Luďku. Co se týče toho mandátu, tak eh, v podstatě je to šířeji uchopené, protože máme tady také mandáty ohledně tax 1 a 2. O tom budeme muset ještě diskutovat. A co se týče seberegulace tak eh, to je záležitost, kterou jsme také viděli například v Lucemburku. Víte, že tam z eh, asi z tří tisíc případů pouze jeden byl skutečně řešen. O tom budeme intenzivně hovořit. Takže děkuji za toto stanovisko. Myslím si, že je to dobrý základ pro spolupráci. A nyní z EKR pan Angel Sambacky bude, tady není dnes a nejmenoval žádného zástupce, pravděpodobně se vrací z Kypru. Takže za GUE Pan Miguel Oban Crespo bude hovořit. je? prosím, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Především bych chtěl poděkovat zpravodajům za to, že nám předložili dokument, který podle mého názoru ehm, představuje velice zajímavé zmapování eh, tohoto problému. Nicméně občané očekávají více od nás my musíme vyslat jasný signál ohledně užitečnosti našeho parlamentu, hlavně po té, co se odehrálo minulý týden ve Štrasburku. Chtěl bych připomenout citaci Viktora Iga, Budoucnost eh, se skládá z celé řady faktorů a pro ty slabé je to nevypočitatelné, ale pro ty odvážné je tady šance využít eh, všech těchto příležitostí. A já myslím, že my bychom měli patřit k těm odvážným. My bychom eh, měli jít dále ještě a měli bychom se zabývat body, které tam nefigurují, ale které by tam měly být. Eh, praní špinavý peněz a vyhýbání se daňové povinnosti, to je ekonomický terorismus. Eh, protože co se zatím skrývá? Víte, že dochází k erozi sociálních a politických práv a eh, všeobecná politika Evropské unie, která vlastně podporuje svobodný oběh kapitálu a vlastně jakousi fiskální soutěž, je zároveň eh, charakterizována absencí harmonizace daňových systémů. Takže vlastně neustále podporuje tyto tendence a nepodporuje žádnou formu eh, rozvoje z hlediska veřejných investic, produktivních modelů a nebere v potaz potřeby celé planety a sociální potřeby. Takzvané bezcelní zóny, to je skutečný skandál z hlediska dumpingu. E, Víte, že se všichni v podstatě směřují svoje peníze do Švýcarska, do Andory. E, A to znamená, že tito lidé se snaží využívat těchto nízkých sazeb, které tady existují. A v podstatě se tady uznávají struktury, které neumožňují zjistit skutečné majitele. A to vše za rouškou jakýchsi důvěrných údajů a není tady žádná povinnost eh, uvádět tyto skutečné majitele. My chceme abychom přijali skutečné sankce, abychom eh, pozastavili eh, jednání o obchodních výměnách s těmito zeměmi. Ve zprávě vidíme, o jaké faktory se jedná, ale pouze částečně se zde řeší ty zásadní otázky, které souvisí s podporou eh, praní špinavých peněz. Musíme se podívat na odpovědnost těch, kteří za to mohou. Eh, musíme to měřit také rozsahem kapitálu, který je eh, součástí těchto aktivit. Také musíme eh, brát v potaz trestní odpovědnost skutečných majitelů. Musíme tedy vytvořit mezinárodní rejstřík těchto skutečných majitelů. Máme tady zprávy tax jedna a tax dvě. máme tady revizi směrnice mm, a MLD a nutné je v tomto ohledu respektovat a uplatňovat postihy. musíme také zohlednit doporučení různých expertů, která byla vyjádřena v tomto ohledu. Tato doporučení například požadovala, aby se odebíraly bankovní licence. Jazyk také není neutrální a já myslím, že i v tomto ohledu bychom měli hovořit tom, co představují ti, kteří usnadňují eh, tyto úniky. Domníváme se také, že kritéria, která jsou používána pro to, aby se vytvářely tzv. černé seznamy, nejsou plně akceptovatelné, například seznam GAFI. Tady je nutné eh, spolupracovat z hlediska výměny informací, ale to neznamená, že by tyto země se měly stahovat z tohoto seznamu. Na seznam musíme dát všechny země, které mají eh, nižší úroveň zdanění pod určitým eh, měřítkem. V každém případě děkuji zpravodajům za jejich práci, děkuji za tento rámec. My předložíme naše pozměňovací návrhy tak, aby bylo možné Eh, vyjádřit a prosadit naše myšlenky a doufejme, že na závěr budeme mít eh, dokument, který zlepší legislativu eh, v této problematice. Je to pro nás zásadně důležitá záležitost a myslíme si, že je to velice odvážná akce. Děkuji. Děkuji kolegovi Miguel Ban Crespo. V jedné záležitosti bych si dovolil takovou připomínku. Ono Úrokové sazby bohužel v souladu se smlouvami jsou v pravomoci členských států, takže zda by se dalo nadefinovat minimální či maximální úrokové sazby, tam mám své pochybnosti. Takže tam možná to doslova nepůjde, ale je třeba mít férové úrokové sazby a o tom rozhodně ještě budeme hovořit. Když například Malta má 35% daňovou sazbu pro podnikatele, ale pak o 13% to pro eh, někoho ze zahraničí pro zahraniční podnikatel snižuje, tak to není fér. Justamente este informe no es legislativo. Já to vím, pane předsedo, toto vím, ale tady to není legislativní zpráva. Takže eh, musíme zde vyjádřit argumenty jednotlivým zemím a také radě tak, aby z této záležitosti mohla vzniknout legislativní eh, problematika paní eh, Molisko Kátos za zelené. Děkuji, pane předsedo. Já už nebudu opakovat slova kolegu o skvělé práci zpravodajů, a eh, rovněž i sekretariátu a všem, kdo nám kdo pomáhali. Obecně podporujeme mít tři dokumenty. Jeden, který se týká o našich aktivitách, druhý o zjištění, třetí o dobroporučeních. Sice je tam určitá redundance, ale jako základ pro další práci je to dobré. Jinak dokumenty o aktivitách by rovněž měly mít zmínku o misích a musíme pamatovat i na to, že do budoucna lidé budou mít zájem případně o to, jak jsme pracovali a měli měli by mít možnost to i posoudit. Obsahově podporujeme hlavní zjištění spolu zpravodajů k vyhýbaní se daní, k neplacení daní, k praní špinavých peněz k prostředníkům a k ostatním záležitostem, které zmiňují. Podporujeme závěr, že schází adekvátní legislativní rámec a že členské státy nedostatečně prosazují a um, rovněž i komis nedostatečně dohlíží a prosazuje. E, proto e, porušení upřímné spolupráce s naším výborem opravdu platí. E, vidíme, že spoluzpravodajové došli k závěru, že unijní zákony nebyly porušeny při eh, daňové spolupráci ani třetí eh, směrnice pro ti praní spíňavých peněz nebyla porušena a že spíše šlo o scházející spolupráci. My si to ale necháváme ověřit právně, protože se domníváme, že možná i v určitých záležitostech docházelo k porušení povinnosti u směrnice číslo 3 o praní spíňavých peněz, takže jakmile to budeme mít naformulované, přijdeme s tím. Jinak jde o špatnou zprávu z některých členských států. Tam si myslím, že by to mělo být férové a ti, o něž se jedná, by měli být přímo jmenováni. Například Maltéska, FIU nám nás informovala, že oni mají podezření, ale policie zatím nevyšetřuje. Rovněž v Německu tam nám to připadá, že jde o porušení unijních textů a nedostatek spolupráce s lucemburskými orgány, eh, které eh, ne sledují a nevyšetřují daňové úniky. K doporučením tam podáme pozměňovací návrhy e, k tomuto textu, který sám o sobě je velice dobrý. Například nedostatek našich pravomocí stál, na, stál na překážku další práci. Víme, jak rada velice zdráhavě s naším výborem spolupracovala, pokud vůbec ale e, myslím, že by nic nebránilo tomu dát našemu výboru více pravomocí, takže i to si myslím, že by se tam mělo nějak zračit. V doporučeních se rovněž musí objevit hlavní záležitost týkající Panama Papers, totiž unijní prostředníci jsou na straně e, těchto um, skutečných vlastníků a někteří například z Londýna, e, co by tam registrovaní, jednají ve prospěch těchto podnikatelů a často eh, jsou nejvíce poškozeny právě chudé země. Tedy silnější zákrok proti prostředníkům a pak eh, světová dominance těch čtyř velkých eh, firm účetních, tam si rovněž myslím, že by se to mělo objevit a rovněž i takovéto skupinové uvažování, které velice v systému takového sila, uvažuje o těchto záležitostech. Tady, eh, nevím, ano, já jsem zapomněl vás eh, časovat, takže už jenom chvilku. Tady bychom měli být sevření, neměli bychom se snažit hájit určité národní zájmy, protože zde jednáme v zájmu všech o mm, Evropanu Sama jsem Britka, ale víte, že i britské daňové ráje a jejich vztah s londýnskou city jsou klíčovým problémem a já to uznávám. Takže tady musíme jednak vyhodnotit eh, tato území by měla buď eh, obdržet nezávislost nebo se stát součástí Spojeného království a vše by mělo být vyřešeno, než se dospěje k dílu o Brexitu a takové doporučení i já ráda podpořím. Takže děkuji všem a budu se těšit na další diskuse na eh, schůzkách zpravodajů. Děkuji, paní kolegyně. Ten poslední bod, ten bych rád výslovně zdůraznil. Od Velké Británie jsme slyšeli, zákony platí všude, ale eh, britské orgány orgány si kon- nemají vůbec možnost kontrolovat svá závislá území. Dobrá, další Markovali za FTT. Děkuji, vážený pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat oběma zpravodajům, protože myslím, že vykonali vynikající práci, která byla eh, skutečně realizována velmi kvalitně. Takže myslím si, že budeme mít vynikající doporučení a já bych chtěl, jak si vyjádřit ještě další doporučení. Měli bychom opravdu dodržet eh, tato doporučení, kde stanovujeme pravidla. Parlament během posledního plenárního zasedání mm, prokázal, že z hlediska eh, fiskality a doporučení z hlediska jednotlivých zemí se udělal určitý krok zpátky, protože eh, došlo k vyloučení nadnárodních společností, které mají sídlo mimo Evropskou unii. A to je skutečně krok zpět. My eh, tady pracujeme velmi intenzivně na, ve výboru TAX 1, TAX 2 a také v tomto výboru PANA. A eh, nakonec vlastně legislativa jde tím špatným směrem. Takže to není to, co bychom chtěli prosazovat té obecné linii. A myslím si, že my tady máme odpovědnost i z hlediska těch specifických zpráv eh, v rámci jednotlivých zemí. Eh, musíme tady mít velké ambice. A nebylo by dobré tedy přijímat rozhodnutí tak, jak byla přijata během poslední plenárky. Co se týče postihů a těch takzvaných černých eh, seznamů a vlastně stahování licencí, tady bychom měli být ještě přísnější a měli bychom tedy vytvořit eh, odpovídající návrhy. To tež se týká například rizikových třetích zemí. Eh, ten seznam komise v podstatě neuvádí ani ty země, které se objevily v Panama Papers, takže musíme zde zajistit konzistenci. Také bych chtěl zdůraznit nutnost, aby tam byl seznam daňových rájů, které existují v Evropské unii. Tady musíme být jednoznační a velmi přísní, zvláště pokud máme přímou odpovědnost v této oblasti. Porušování hospodářské soutěže, to je také záležitost, o které musíme hovořit. A musíme se snažit zastavit eh, ekonomickou nerovnováhu, která je právě generována existencí těchto interních daňových rájů. Otázka zprostředkovatelů, otázka bank, eh, které nespolupracují a které hm, používají různé systémy, které umožňují usnadňování eh, praní špinavých peněz. V této oblasti my jsme navrhli, aby docházelo k odebírání, k odejmutí bankovní licence. To je velmi důležité a musíme tedy konat velice rozhodně v této oblasti. Banky eh, spadají do kompetence Evropské unie, na rozdíl od daňových režimů, takže v této oblasti bychom mohli být přísnější co se týče bankovního prostředí. A to je ostatně také naše poslání, abychom zde řešili tuto otázku velmi rozhodně. Ještě bych eh, chtěl pohovořit o posilování legislativy boje proti praní špinavých peněz. Požadujeme větší transparentnost, eh, chceme mít také mm, přístup nebo případně rejstřík ohledně skutečných majitelů bez rozdílů společností, které mají lukrativní eh, cíl či nikoliv. Co se týče potíží, s kterými jsme se setkávali při naší práci, je samozřejmé, že výbor, eh, jako je náš, tak jak to vysvětla kolegyně ze strany zelených, náš výbor by měl mít právo eh, vyšetřovat záležitosti. Máme také skupinu mm, kodexu Code of Conduct a myslím si, že by bylo užitečné do zprávy dát také požadavek na vyhodnocení eh, práce tohoto výboru a v podstatě by mohla potom nastoupit reforma z hlediska tohoto kodexu chování. Já si myslím, že se nám podaří eh, vypracovat text, který eh, budou moci všichni odsouhlasit. Je možné eh, přidat některé prvky, ale musíme mít stejný cíl. Parlament, pokud má možnost jít vpřed a tím správným směrem, tak bychom neměli couvat, neměli učinit krok zpět, tak jak tomu došlo minulý týden. Takže neměli bychom tedy vlastně si sami podřezávat větev z hlediska všech těch, kteří pracovali na této zprávě. Tato zpráva je nová příležitost, využijme této příležitosti, jinak vlastně eh, dáme zapravdu těm, kteří bojují proti parlamentu. Pan Vali? Děkuji. Tady s komisí se musíme dát do debaty o tom, vlastně které daňové ráje v rámci Evropské unie by patří na ten seznam. Já si vzpomínám na diskusi s předsedou komise, že podle něj by se tady mělo na ten seznamu objevit pouze daňové ráje mimo území EU. Tady určitě to bude střed a musíme si ho umět ustát. A nyní paní Kapel za Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda rovněž poděkovala velice srdečně oběma spoluzpravodajem za velice dobrou, komplexní zprávu, vyváženou a má tam správná ta správná těžiště, takže jak jsme sami viděli na Kypru, když jsme se tam rozjeli, že je s napětím očekávána. Kypr nyní má pocit, že členské státy, zejména ty, které to zajímá, například ty jednotky FIU mají eminentní zájem se dozvědět, s čím eh, náš parlament přijde. Takže ta zpráva, jakmile bude hotová, dodá velice cená zjištění komise radě, ale i parlamentu a i těm jednotkám FIUDů. Protože je z toho jasné, že i parlament se chce vložit do boje s daňovými úniky a i v souvislosti s zveřejněním Panama Papers, ale i e, jinými, například LuxLeaks. Takže očekává se od nás mnoho a tady se domnívám, že jak ten návrh, tak i ta výsledná zpráva dokáže uspokojit e, tato očekávání. Zatím to alespoň tak vypadá a v těch závěrech opravdu se objevují body, e, které my jsme už u dřívější verze výboru tak se a já to schvaluji, tedy scházející spolupráce mezi členskými státy, mezi členskými státy a námi a tak dále. A myslím si, že za určitých okolností bychom měli v obrávněných případech přijít se sankcemi. Rovněž potřebujeme posílit a zlepšit ty um, kodexy k chování a jejich prosazování, to jsme rovněž velice jasně dali najevo Tady jsou slabiny, které se tradičně objevují, ty musí zmizet a právě prostřednictvím těch kodexů chování by to mělo jít. Jinak tady možná mm, je tak rozostřená ta záležitost, která by měla být konkrétnější, totiž kon- z mého pohledu. Není jasné, jak budou vypadat ty černé seznamy. Já jsem hovořila s paní Sáškou Jourovou a tam ona hovoří o dvou seznamech, společná unijní, společný unijní seznam těch nespolupracujících legislativ a pak praní špinavých peněz a třetí státy. Oba seznamy budou eminentně důležité, ale určitě musíme přece z, prosím, spolupráce s Američany, s EFDF, nemůžeme mít pouze seznam, kde ty poznatky pocházejí pouze od naší komise. A o to, co jsme slyšeli od 23. Takže to musí být seznam, který vzniká při spolupráci, anebo si pouze řekneme, ti, kteří nespolupracují, ty členské státy, by měli být eh, víceméně podrobeny tomu postupu nespolupracující legislativy příslušnému. Tak další věc, která si myslím, že je důležité. A je to tady kritizováno. Národní regulační úřady po personální stránce, po finanční stránce nemají dost zdrojů. Ano, to je dobře, že to tady tak to konstatujeme, ale musíme si říci, že když máme další nové požadavky, zostřené požadavky na dodávání informací, zda vlastně ještě da, více nepřispíváme k tomu, že ty úřady budou fungovat ještě hůř, protože budou zavaleny úkoly a přitom už přece nám jakoby známo, že ty zdroje nemají. A pak úloha eh, Luxemburku, Kypru a USA. Ano, je dobré, že se to tam objevuje, ale my jsme se rozjeli na mise do těchto států a tam jsme přece jen zjistili, že nemůžeme je házet do stejného pytle, že se musí specificky nahlížet, co kde hapruje konkrétně praní spinavých peněz. Ano, tam je samozřejmě velice důležité, a my to znovu opakujeme, ty černé seznamy, které by měly vzniknout. Ano, to je zásadní téma a já jsem velice ráda, že se zde výslovně zmiňuje, že by se měli mm, síťově dále mm, prohlubovat eh, tu spolupráci ty FIU a zejména eh, ta Egmontova skupina. To je důležité a to zde musí figurovat významným způsobem. Ale možná by se dalo z toho škrtnout eh, Eh, bod 13, anebo spíše říci, že žádáme, že eh, tady máme důležité prostředníky, například trusty, které nepodléhají příslušné legislativě. Tady by se možná mělo ještě konkrétněji konstatovat, že i stínové banky by měly do budoucna být legislativně upraveny silněji, přísněji a být transparentnější. Interinstitucionální spolupráce, to už jsem o tom hovořila, že důležité je, že se o tom zatím nehovořilo a nyní se o tom hovořit má a že členské státy musí lépe spolupracovat. Děkuji paní Kapl. Tím jsme už vyčerpali seznam zde přítomných stínových, stínových zpravodajů. Pan Žambaský tu není. V tom případě se dostaneme k zástupcům frakcí a jak bylo oznámeno, začne Tom van den Kandeláre za EPP. Děkuji moc krát, pane předsedo. I já eh, bych chtěl poděkovat zpravodajům a tomuto výboru za dynamiku naší práce a zejména děkuji eh, předsedovi a sekretariátu i oběma spoluzpravodajům. Myslím si, že vypracovali velice obsáhlou zprávu, která je vynikajícím podkladem pro diskuzi, která bude nutně muset proběhnout. Ještě bych eh, chtěl upozornit na to, co řekl pan Niedermayer ohledně časového rámce. K tomu bych chtěl říct ještě jednu věc. Potřebujeme Eh, aby bylo všechno pokryto legislativou, což by mělo v té zprávě být co nejjasněji formulováno. A podle mě důležité je, abychom tu zprávu dokázali také určitým způsobem prodat, což bude možné pouze, když formulace budou jasné, když budeme hovořit jasnou řečí. A potom, pokud jde o prostředníky, případně správce majetku, tak tam jsme hovořili o sankcích, k tomu není příliš mnoho co dodat, pouze mě napadly při prvním čtení tři body a to jsou následující body. Za prvé, u směrnice proti praní špinavých peněz musíme dávat pozor na to, aby implementace proběhla koherentně a konzistentně. A zpráva často hovoří o správné implementaci, proper implementation. Já si ale myslím, že důležité je také, abychom neustále mysleli na koherentnost. Koherentní musí být ta implementace. A to také například, pokud jde o využívání identických definic. Za druhé, výměna názorů mezi FIU a e, potřeba evropského FIU. Tak myslím si, že tento návrh je jistě ambiciózní, ale nesmíme se jim nechat svést od toho, o co nám jde především. A my se chceme především e, soustředit na to, aby národní FIU měli dostatek finančních prostředků aby e, mohla probíhat kvalitní výměna informací mezi těmito FIU. A za třetí, v této zprávě se eh, hovoří také o eh, implementaci samozřejmě, ale i tady musíme poukazovat na to, že národní eh, orgány potřebují národní finanční prostředky. To byly tři drobné poznámky, které by možná bylo ještě dobré zohlednit, ale jinak se velice těším na pokračování této diskuze a podám pozměňovací návrhy. A jsem si jistý, že dospějeme k dobrým kompromisům. Děkuji teď Eli Schlein za frakci SD. Chtěli jsme původně plánovat dvě minuty na jednoho řečníka, předesílám. Děkuji moc krát Jepemu a Petrovi za jejich práci na návrhu zprávy. Já jsem velice ráda, že je tam konkrétní část o mezinárodní dimenzi a že zejména se hovoří o rozvojových zemích. Tyto země jsou nejvíce postižené daňovými úniky a pro globální problém potřebujeme globální řešení. Mezinárodní pravidla jsou nejefektivnější, když platí univerzálně. A stanovení globálních daňových norem by nemělo být exkluzivním projektem, jak se nakonec ukázal být BEPS Eh, hledání eh, univerzálních daňových norem by mělo spadat pod eh, demokratický orgán OSN zabývající se daněmi. Pravidla OECD svazují pouze země od OECD a i země, které nepatří do OECD, jsou často nuceny k tomu, aby je přijímali, přestože k tomu nejsou ochotny nebo nemají dostatek lidských a finančních zdrojů pro to, aby zvládali patřičné požadavky. To je úkol, který je pro některé tyto země těžký. Například požadavky OECD na reciproční účast v reportovacích standardech. To by mohlo být problematické pro státy, které nemají kapacitu na kompilování informací, které nemají technické znalosti a čas k tomu, aby si vybudovali kapacity. A společné reportovací standardy by měly pro ně zahrnovat e, přechodné období, tak jak to požadoval parlament v usnesení z července 2015. Pak je tu důležitý odkaz na Evropský seznam nespolupracujících jurisdikcí. Je je třeba si uvědomit, že evropské země čelí specifickým výzvám, což je potřeba zohlednit. Bylo by nefér například nezmi, eh, zmiňovat Liberii, ale nezmiňovat eh, Spojené státy, a e, pak e, je tu e, určitý efekt spillovru daňových politik členských států, protože můžeme zahrnout také daňové smlouvy, které mohou být neférově využívány nadnárodními korporacemi. Takže nezapomínejme, že tady nejde pouze o EU, že to, je, hrozí, situa, hrozí, že situace v rozvojových zemích e, bude problematická. E, děkuji vám za dobrou práci a podám pozměňovací návrhy. Děkuji Eli a další na řadě za ECR Pirko Ruohonen Lerner. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji moc krát zpravodajům za důkladnou a detailní práci ze které vzešla tato zpráva. A myslím si, že ta zpráva velice dobře shrnuje diskuze, které proběhly v našem výboru. Eh, chtěla bych eh, k ní přidat několik připomínek. Eh, například dvě, bod 2.4, to je seznam zemí, nebo 2.2, to jsou seznamy, které bychom měli využívat mnohem šířeji. Potom bod 2.1, tady je potřeba eh, splňovat standardy FATF eh, a potřebujeme lepší politickou koherentnost v těchto oblastech, zejména pokud je o vztahy EU s dalšími zeměmi. Eh, nesmíme se soustředit pouze a jedině na daňové ráje, daňové oázy musíme eh, se zabývat také tím, jak by náš výbor mohl pracovat v budoucnu, jaké iniciativy eh, bychom mohli podniknout v nejbližších, dejme tomu, pěti letech. Eh, nemám žádné konkrétní odpovědi, ale myslím si, že nad těmito problémy bychom se měli zamýšlet. A e, myslím si, že e, pokud ztratíme tento problém ze zřetele, tak jakékoliv další legislativní iniciativy už nebudou mít takový e, tak, tak na branku. A také je potřeba zvážit roli novinářů a whistleblowerů. Kromě toho bych chtěla upozornit na důležitost mezinárodního výzkumu v této oblasti. Já jsem si pročetla zprávu velice pozorně a budeme se muset také zabývat statistikami. Jsou tam eh, určité výroky, které bych raději odstranila, protože eh, eh, je spochybňuji, ale jinak děkuji zpravodajům za skvělou práci. Děkuji moc krát a nyní majte Pagasa Ortundua. Prosím. To jsem si dlouho cvičil to jméno. Vážený pane předsedo, blahopřeji vám této výslovnosti, ale samozřejmě blahopřeji také spolu s pravodajům. E, tito zpravodajové zrealizovali vynikající práci a díky tomu můžeme nyní předložit ještě pár pozměňovacích návrhů, ale myslím si, že máme velmi pevný základ. Děkuji také sekretariátu za jejich práci. Nesmíme zapomínat na poslání tohoto výboru. My můžeme ovlivnit práce komise a práce rady a jsme povinni eh, připravit eh, politickou reakci vzhledem k občanům, kteří očekávají tuto reakci. Je tady eh, vlastně systémová a systematická možnost vyhýbat se daňovým povinnostem a to nemůžeme tolerovat. A myslím si, že náš výbor má nyní globální přehled o situaci a víme, co chybí tomuto systému, aby fungoval efektivně. Pan Ježek to vyjádřil velice jasně. Ne všichni aktéři naplnili svoji odpovědnost, ne všichni správně uplatňovali směrnici, ne všichni mm, správně reagovali na požadavky dohledových orgánů. A i my eh, jsme v minulosti neměli globální přehled nebo globální přístup. To, co dnes máme k dispozici, by nám mělo umožnit vyhnout se stejným chybám. Jde o to, abychom se eh, vyhnuli těmto ztrátám, které jsou sociálně a ekonomické z hlediska jednotlivých zemí v případě neplacení daní. A nyní bych se vrátila k doporučení. To je také dobrý základ, eh, zvláště z hlediska postihů. Myslím si, že tyto sankce by měly sloužit k tomu, aby zprostředkovatelé a banky přestali sehrávat eh, tuto eh, roli. Musí se změnit paradigma. Musí tady být nové centrum na úrovni komise. To by totiž umožnilo jak si soustředit všechny naše poznatky v této oblasti a opravdu aplikovat toto doporučení. A to vše by v budoucnosti jistě neslo voce. My jsme zaznamenali všechny ty eh, problémy, které tady existují. Ostatně eh, je to otázka definicí. Zatím nemáme stejné definice a to je ta hlavní slabina a je nutné tedy řešit tento problém. Není možné se tomu vyhýbat. Zároveň potřebujeme nezávislý orgán pro předkládání stížností. Děkuji. Zague Fario Di Marse. Prosím. Mnohokrát děkuji. Děkuji panu Ješkovi a panu Jepek eh, Kaflodovi za jejich vynikající práci. Já myslím si, že nyní tedy eh, opravdu nastal důležitý okamžik, potřebujeme týmovou práci, týmovou hru a dostáváme se do rozhodující fáze, která ovlivní výsledek eh, této práce a budeme se snažit eh, transformovat tuto práci do politických představ. Já bych se omezil na několik bodů za prvé, co se týče nedostatečné spolupráce mezi členskými státy na úrovni rady, tak tady musíme odkazovat jasně na eh, nedostatek plnění směrnic, protože jsou blokovány na úrovni eh, rady. Eh, potřebujeme nejenom právo, jak si přizvat svědky, ale musí tady být také možnosti trestně právních postihů a podle mého názoru to bychom měli odpovídajícím způsobem vyjádřit. A co se týče směrnice AMLD, samozřejmě tady běží trialog, musíme odsouhlasit jednotlivá stanoviska. Já jsem součástí tohoto trialogu a v této oblasti je především důležité, abychom odstranili veškeré nedostatky a mezery v souvislosti eh, s Panama Papers. Měli bychom mít rejstřík skutečných majitelů, Měli bychom eh, bojovat proti těmto fiktivním eh, firmám, zvláště proti takzvaným non-profit trust. A za třetí bychom se měli postarat o to, aby mm, jsme se eh, také zabývali trestním činem kvalifikací vyhýbání se daňovým povinnostem i to je nezbytné z hlediska například opomenutí předkládat daňové přiznání. Co se týče daného centra, eh, o kterém se hovoří, i to je důležité. Tady bychom měli uplatňovat příslušná eh, kritéria z hlediska eh, těchto přístupů. Musíme mít společný základ. A co se týče toho černého seznamu těch daňových daňových rájů. Tady samozřejmě nulové daně, to je také záležitost, která by měla být zohledněna na tomto černém seznamu, ale především potřebujeme konkrétní postihy z hlediska zdrojů zdanění. A je pravda, že malské předsednictví už navrhlo takzvané zdrojové zdanění a v případě porušení těchto pravidel uvedení na tento černý Eh, seznam. Takže eh, myslím si, že v této oblasti potřebujeme jasné stanovisko. A poslední připomínka. Eh, my jsme představili studii v této oblasti, jsou tam například tři návrhy ohledně ring fencing a také z hlediska příslušných licencí. I to bychom rádi zanesli ještě do tohoto textu a samozřejmě bychom chtěli také výměnu informací ohledně financování teroru. E, tady by bylo dobré se zmínit také o Europolu v této záležitosti, protože to je téma, které je velmi akutní. Děkuji, Fabio. A za zelené Hajde Hautala. Just like to... Děkuji. Já bych se ráda připojila ke všem díkům spoluzpravodajem a sekretariátom Opravdu výsledek dělá velký dojem a pouze pár drobných poznámek eh, k tomu, co už jste řekli, řekl předřečník můj. Přístup k informacím. Znovu jsme narazili na interinstitucionální problém a to je zde hezky vyjádřeno. Rada opravdu nám házela klacky pod nohy seriózním způsobem. Odmítala nám dát k dispozici jakékoliv relevantní informace. A pak eh, Evropská komise. Tam sice v některých případech jsme dostali přístup k dokumentům v té bezpečné čítárně, ale aniž bychom si byli schopni eh, s někým probrat či reflektovat to, co jsme si tam přečetli. Eh, nemluví o tom, že mimo parlament, ale dokonce i v rámci našich kontaktů s parlamentem. To se musí změnit. Jakým způsobem do budoucna tento výbor bude mít přístup k dokumentům? To je bezprostřední otázka. A za druhé, jak zajistit, že vyšetřovací výbory či tento parlament má k dispozici přístup k relevantním materiálům od relevantních institucí, aby mohl dále sehrávat tu úlohu toho hlídacího psa? vše zároveň souvisí s transparentností a s přístupem eh, k tomu, eh, co právem čeká veřejnost. Tedy nikoli pouze naše instituce. Musíme hájit i právo veřejnosti na informace. A já bych ráda zdůraznila, že zároveň s tím, jak voláme po žádostivých zprávách typu country by country, kde budou i občané mít přístup k informacím, tak my jsme vlastně minulý týden při hlasování na plenárním zasedání eh, tuto svobodu přístupu vážným způsobem sami omezili. Na to musíme pamatovat, že nesmíme být pokrytečtí. Eh, možná se to ještě ale dá nějakým způsobem napravit. Děkuji vám, děkuji tě Heidi. A nyní za politickou skupinou EPP zde mám Nuno Melo a pak eh, tři spontánní řečníky, Anu Gomeš, Ramona a eh, Louis Michel a ještě Thomas Mann a i Michel Toirer se přihlásil. Dobrá, tedy děkuji. Já se domnívám, že tady je důležité zdůraznit skutečnost, že pro parlament má obrovskou váhu skutečnost, že se zpráva zakládá na faktech a nikoli námětech, které se nám nepodařilo dokázat. Tady by bylo snadné upadnout do pasti spekulací, ale vyhnuli jsme se tomu a zpráva má obsahuje hodně fakt i dokázané skutečnosti a zároveň konkretizuje i to, co se nepodařilo dokázat. Proto se domnívám, že pokud bychom chtěli pak té zprávy využít i politicky, tak to musí být v tom tvaru, eh, který je k tomu přiměřený. A pokud bychom rádi Vytvářeli i nové vyšetřovací výbory, tak musíme zde být průkopníky. A ta zpráva musí být napsána tak, aby ten cíl byl potažmo obsažen. Tady by bylo snadné upadnout do v pokušení zmiňovat se o komisi i z jiných zorných úhlů. Ale musíme být konkrétní. Vyjmenujme ty spolupracující, ty nespolupracující a konkrétně i ty, kteří přímo odmítli poskytnout informace. Podíváme-li se na tisk, na to, jak tisk komentoval kroky komise, tak tam byli citováni jedinci, kteří hovořili s komisí a přitom komise posléze odmítla hovořit s námi. Já se o tom zmiňuji, protože do budoucna to je velice důležitá věc a parlament by zcela jasně měl vyjmenovat ty, kteří spolupracovali a kteří nespolupracovali. Děkuji, říká předseda. Ano, tam mám za to, že to bude pravděpodobně i doplněno jednak, co běží v členských státech a které osoby spolupracovaly či ne. Ana Gomeš jako další spontánní řečník. Ano, já bych ráda poblahopřála zpravodajům sekretariátu. Ano, ta práce je opravdu fantastická. Hezky se čte, je to čtivé a rozhodně se bude mít parlament čím pochlubit, jakmile to bude zveřejněno. Kromě všech cílů, o nich zde už byla řeč, bych ráda zmínila i možnost krátkodobě ovlivnit vývoj situace, a to nestrácejme ze zřetele, totiž výstupy té páté směrnice o praní špinavých peněz, která se ještě zatím nedotáhla do konce. S malckým předsednictvím to nešlo, nyní doufejme s estonským to půjde. A když se podíváme na tu zprávu, tak tam je mnoho inspirativních záležitostí i fakt, které by nám mohly pomoci a tam i v té směrnici se to pak může využít. A na tom záleží, protože Jakmile o něco bojujeme, eh, tak tam ta intenzita musí odrážet nikoli pouze transparentnost, férové zacházení a daňové postupy, ale i boj s praní špinavých peněz, včetně organizované zločinnosti a včetně financování terorismu. A často členské státy tam mají takovéto slepé místo. Oni prostě hovoří o mm, praní peněz a například na Maltě uh, se to nekritizovalo, protože se české státy nedokázaly shodnout, zda tam do toho zabrhnout e, trusty. Zda i trust by měl být jmenován z pohledu transparentnosti jako útvar, v němž nevíme, kdo je skutečným vlastníkem. Rovněž v té kapitole, která se týká těch Mm, facilitátorů, těch iniciátorů, zda bychom tam měli posílit záležitost sankcí. Já se domnívám, že ano, protože zejména když nám dochází, že celý systém boje s praním špinavých peněz přímo je vybudován na předpokladu, že máme určité povinnosti. Určité orgány mají určité povinnosti a tady najednou docházíme k závěru, že většina těch orgánů či subjektů, pokud z toho vyjmeme banky a finanční instituce, vůbec ničemu nepodléhají a nemusí nic plnit. A za druhé, ano, špatná administrativa to zde bylo už předneseno a já souhlasím, to by mělo být v tom textu a zejména v těch přílohách, kde by veškerá naša práce se měla zúročit, včetně těch misí. A právě i má země to potřebuje. A konečně ten follow-up. Tam záleží na tom, abychom měli kapitolu o výkonných pravomocích toho vyšetřovacího výboru či o pravomocích, ale tam musíme zajít dále tam musíme poukázat na určitý mechanismus toho follow-upu, těch následných kroků, protože tím, že my existujeme, že se scházíme, tak eh, vedeme eh, jednání s celou řadou jednotlivců a už naše existence má význam v tom, jak stavíme pod tlakem České státy komisi. Ano, děkuji vám. Připomínám, že jsme se dohodli na dvou minutách Ramon Jeregi za SAD. Presidente, Děkuji, vážený pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat zpravodajům eh, za jejich text a chtěl bych vyjádřit několik poznámek. Nejdříve k filozofii textu. Já jsem proto, aby to byla ambiciozní zpráva. Není to legislativní záležitost, jedná se o jakousi cestovní mapu, která by měla reagovat na tento problém. A myslím si, že mnozí občané to očekávají a naslouchají nám, takže je zapotřebí, aby tento dokument byl ambiciozní. Ehm, je nutná ambice spíše, než abychom se omezovali z hlediska záběru tohoto dokumentu. Mezinárodní organizace, která by mm, sledovala, bojovala proti daňovým unikům, to je velmi důležité. To je důležitá záležitost. Mohli bychom možná jaksi volat po vytvoření určitého výboru, já nevím, například u OSN. Prostě potřebujeme orgán, který by se zabýval pouze touto problematikou. Tak, abychom nemuseli stále mít tax 1, tax dvě a e, e, výbor pana. Evropská komise by měla mít také větší pravomoci v této oblasti. Jedna věc se prokázala v tomto výboru, a sice, že Evropská komise je zcela bezmocná, nemá žádné možnosti intervenovat. Takže měli bychom doporučit případně změnit změní smluv, proto aby Evropská komise měla větší pravomoci z hlediska daňové koordinace a z hlediska zásahů do této oblasti. Já myslím, že bychom měli o tom uvažovat. Další bod, který bych chtěl uvést. Ten se týká nekalé soutěže. E, tento pojem může v podstatě pokrývat velký rozsah škodlivých postupů, e, zvláště i mezi jednotlivými členskými státy. Měli bychom lépe definovat nekalou hospodářskou soutěž. Pan předseda ví, že já jsem také zpravodajem v AFKO eh, ohledně Eh, problematiky vyšetřování. A naše zkušenost z hlediska tohoto výboru pana je v tomto ohledu zásadně důležitá. Eh, bylo by nutné, aby parlament měl zprávu, která by byla na výši této schopnosti vést vyšetřování. Louis Michel za ALDE. Nejdříve bych chtěl poblahopřát zpravodajům, chtěl bych poblahopřát také sekretariátu pro mě není nejdůležitější zpráva jako taková, ale to, co bude v doporučení, to je pro mě ta nejdůležitější věc a to je cíl naší práce. Malou připomínku, já dělám rozdíl z hlediska eh, spolupráce Eh, na úrovni komise a na úrovni rady. Komise je mnohem otevřenější a opravdu se snaží přispívat této problematice. U rady je to odlišné. Souhlasím s kolegy, kteří řekli, že se musíme zabývat naším mandátem, měli bychom se soustředit na náš mandát a nerozptilovat se dalšími záležitosti. Musíme řešit sankce, informace, zprostředkovatele a tak dále. Musíme se také podívat na to, co bychom mohli dát do doporučení a aniž bychom měnili smlouvy, protože to můžeme provést okamžitě. E, můžeme se odkazovat na politickou odpovědnost členských států. Samozřejmě, že jsou určité oblasti, které si vyžadují změnu smluv. Já například, pane předsedo, jsem pro takzvanou maximální míru a minimální sazbu. Pokud bychom měli mít minimální sazbu, tak musíme mít také maximální sazbu, protože jinak si dovedeme představit, co by z toho ideologové udělali. Další připomínka. Já nejsem proto, abychom tady měli jakýsi závod o vytváření nových orgánů. Musíme se nejdříve podívat na to, jaké existující nástroje by se mohly zlepšit. Jejíž kompetence bychom případně mohli rozšířit. Takže musíme si vystačit nebo snažit se vystačit s tím, co máme. Nebylo by dobré, abychom tady vytvářeli další orgány, které by v podstatě situaci zkomplikovaly, také by spotřebovávaly větší prostředky. My potřebujeme prostředky na kontrolu. To je to, co absolutně absolutně potřebujeme. Děkuji mnohokrát. Ano, co se týče minimální a maximální sazby, to je samozřejmě jaksi přitažlivé, ale ne vždy to odpovídalo té realitě. Víte, že jsme o tom diskutovali z hlediska eh, například eh, daně eh, z přidané hodnoty, byly tam snahy například na 15, na, na, procent, na 15%. To je opravdu složité, Michel, měli bychom o tom ještě diskutovat. Tomas Mann. Děkuji mnohokrát. E, vy, to je strašné pro ty zpravodaje, vás, jenom vás všichni chválí, takže já musím taky opětovně vyjádřit chválu, je to dobrý základ. Zvláště e, jste jasně dali najevo, proč je důležité mít vyšetřovací výbor, nejen nějaký speciální zvláštní výbor. Takže to zvýšilo kvalitu. A je to také určité poučení Eh, byly tady eh, naše mise, které proběhly, tak eh, došlo k získávání informací na místě a byla tady snaha opravdu zjišťovat to, co je ještě tolerované a co nikoliv. A to je důležité. Co se týče tématu vyšetřovacího výboru, to je téma, které často vymizelo z té veřejné diskusy v jednotlivých zemích. Ana Gomeš, já si myslím, že nestačí vyčkávat jenom, až tady bude uplatňována směrnice AMLD. My musíme něco udělat. My musíme skutečně zmapovat tyto daňové ráje, musíme vytvořit seznam a musíme vytvořit tedy takzvaný černý seznam, kde budou státy, které prostě ty svoje úkoly a odpovědnost nenaplnily. Tady je otázka také sankcí, tím se můžeme také zabývat. To znamená, musíme se postarat o to, aby toto téma se netýkalo pouze třetích zemí, ale musíme se podívat na to, co se děje v rámci Evropské unie. A tady musí komise do toho více vstoupit. Eh, myslíme si, že nestačí pouze vyčkávat, musíme se podívat také na otázku těch eh, fondů a tady to trvá příliš dlouho. Já myslím, že máme dobrý základ na základě eh, kterého můžeme dobře pracovat. Je to opravdu kvalitní základ a pokud dostaneme odpovědné pozměňovací návrhy, pak budeme moci říci, že tento výbor opravdu už přispěl v mnohem. Děkuji mnohokrát a nyní Michel Toyer, další řečník. Děkuji, pane předsedo. Na úvod poděkování oběma spoluspravodajům. Zpráva je skutečně dobrá a e, rovněž opravdu zračí výsledky práce obou výborů, tak se jedna i tak se dvě, takže v tom smyslu eh, nemohu eh, přesto vůbec se podepsat pod tím, co říkali předsečníci, protože eh, vyšetřovací výbor by měl mít jiná práva než zvláštní výbor. My jsme ale chtěli, aby jak tak se Eins nebo tak se Zwei eh, se dočkalo přítomnosti Marise Kola z, Luxem, z Lucemburku a do dnešního dne ani tomu vyšetřovacímu výboru se nepovedlo ho sem dostat. A přece právě Marius Kohl sehrával zásadní úlohou u těch takzvaných takzvaných zvláštních daňových režimů v Lucemburku. A já tedy zjišťuji, že to, co žádal, tak se jedna i tak se dvě výbor stále ještě nemá parlament k dispozici. Takže tady se nabízí otázka, k pravomocím tě, toho vyšetřovacího výboru. Já jsem byl pro to, aby takovýto vyšetřovací výbor vznikl, ale zdá se, že jsme ve slepé ulice, pokud bychom se snažili spochybňovat znamenité výsledky, jak tak se jedna, tak, tak se dvě, protože tak se jedna měl širší koncepci z pohledu systémové analýzy. Šířejí byl koncipován, ale tam jsme měli omezení, že určitých záležitostí jsme se nedostali dále. A doufám, doufali jsme, že jakmile vznikne výbor, kterému se bude říkat vyšetřovací, že se dostaneme dále. Ano, dostali jsme se sice dále, ale ne tak daleko, jak jsme si představovali, či jak bychom si přáli. Zatím například se nepodařilo vyslechnout předsedu komise. A otázka zní, zda eh, z pohledu politické odpovědnosti za eh, to vyhýbání se daním budeme schopni Eh, rovněž vyvozovat příslušné výsledky, například eh, předseda maltské vlády. Tam já, když jsem se s ním sešel, tak jsem to i řekl, že když se jmenují dokonce i členové vlády v souvislosti s Panama Papers a to se přece musí v takovém případě stoprocentně vyšetřit. A ani tam se do, nám nedostalo do rukou plná dokumentace. A naopak na Maltě se zdá, že ta jednotka FIU, pokud vůbec něco vyšetřila, tak nám žádnou dokumentaci nepředala. Takže tady ještě mnohé zbývá, čím bychom se měli zabývat a rozhodně by se to mělo dostat i na pořad jednání. Tady se domnívám, že musíme mít revizi přeskum smluv. Potřebujeme i podporu národních parlamentů a tam často je zakopaný pes, že totiž ta největší slabina je, že nás dostatečně nepodporuje ani národní parlamenty. Takže máme mezery nikoli pouze v legislativě, ale i v provádění. Máme pouze 14 zemí, které podporují toho evropského prokurátora a potřebovali bychom více. Děkuji, Michale Tojrery. Nejde o to vyhodnocovat, kdo se svých úkolů zhostí lépe. Xkrát jsme už hovořili o tom, že naše vyšetřovací pravomoci nám nestačí a ty zvláštní výbory měly ještě jinou definici směrnici. Eh, Lucemburští kolegové, které jsme si sem chtěli přizvat, to byl nikoli pouze Marius Kohl a oni se dlouhodobě zdráhají. A rada dokonce vydala doporučení, že bychom měli postupovat zdrženlivě, eh, právní služby mm, rovněž mm, v podobném duchu, takže tady rozhodně potřebujeme vyšetřovací výbor, ale zároveň by měl být důsledněji prosazován přesto, ale nemůžeme eh, si neustále soutěžit. A poslední López Aguia. Pane Kol. Gracias, presidente. Con toda brevedad me gustaría aportar un comentario. Con... Děkuji vám, pane předsedo. Velice stručně já bych chtěl přispět svým komentářem, který je podobný eh, tomu, co už tu někteří říkali. Za prvé děkuji spoluspravodajům za návrh doporučení. Je to velice důležité pojítko mezi eh, dosavadní prací vyšetřovacího výboru eh, a tím výstupem, který by měl vyjmenovat všechna omezení a limity, vyšetřovacího výboru Evropského parlamentu. Někdy je těžké rozlišovat mezi eh, studijní skupinou a výborem vzhledem k tomu, eh, jaké svědky jsme vyslechli v našem výboru. Eh, je velice důležité, abychom nějak sepsali dosavadní ponaučení z práce našeho výboru, abychom tak dospěli k evropské strategii na boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daním. Snažíme se tady dosáhnout velice specifického cíle. A e, je možné, že pokud se nám to nepovede, tak dojde k trivializaci e, přestupků a trestných činů tohoto typu. pokud nezměníme situace, e, jako situace, které lze kritizovat v rámci Evropské unie. pokud v Evropě dochází k situaci, kdy se neřeší daňové úniky, které e, osvětlila kauza Panama Leaks, tak e, potom tu máme také nespolupracující jurisdikce, z nichž některé e, jsou navázány na členské státy Evropské unie, zejména jde o zámořská území Spojeného království a některé karibské ostrovy patřící Nizozemsku. Musíme ale dávat pozor a musíme si pamatovat, že máme specifický cíl a neměli bychom se od něj odklánět a neměli bychom od něj odvádět pozornost. Je zapotřebí legislativní akce, tak jak jen je to možné v rámci smluv, pod, která by nějakým způsobem eh, upravila fiskální kompetence eh, Evropské unie v oblasti eh, také daňových rozhodnutí v Evropské unii. Děkuji, tím jsme na konci naší rozpravy a teď dám znovu slovo oběma spoluspravodajům. Pokud by to šlo, tak každý na pět minut. Pan Kofot začne. Děkuji. Děkuji moc krát, pane předsedo, a děkuji všem kolegům za komentáře, které byly, myslím, velice dobré a děkuji za konkrétní návrhy, eh, které spolu s kolegou, spolu s pravodajem samozřejmě zpracujeme. Děkuji za to, jak jste tu zprávu přijali. Jestli se mohu vyjádřit k některým aspektům, tak za prvé povaha našeho výboru. Je pravda, a mnozí z vás to řekli, že jsme na papíře vyšetřovací výbor, nicméně naše formální pravomoci jsou velmi omezené jak všichni dobře víme. My se to trošku snažíme zmínit v té zprávě a dáváme doporučení pro e, případné další výbory a také pro parlament a evropské instituce jako celek. E, povaha naší práce e, je taková, že Pracujeme na základě největšího úniku informací v historii a my teď máme velice cenné informace o daňových únicích, o financování terorismu a dalších nelegálních činností zapojeno je mnoho prostředníků, bylo, byla zmíněna zámořská území Spojeného království, to je pravda, my eh, to tam také zmiňujeme a leží na, na, na nás velká odpovědnost. Naším úkolem je eh, odhalit eh, celý problém a dát podnět k dalším krokům. Pak bylo mnohými z vás zmíněno, že musíme ukázat občanům, členským státům a komisi, že je zapotřebí jednat. Potom k konkrétním otázkám, které byly zmíněny. Za prvé, musím říci, že během naší práce mi bylo zjevné, že prostředníci, právníci, daňoví poradci, správci majetku a tak dále, ti, kteří podléhají samoregulaci, v podstatě neplní své ohlašovací povinnosti. což je tam také zmíněno. A potom pan Niedermayer hovořil o časovém hledisku ohledně legislativy, tak to je pravda, ale my se tady zabýváme dokumenty Panama Papers, pro které platily různé časové lhuty a různé zákony, ale mohu říci, že obecný nález je takový, že pakliže existuje utajení, eh, pokud, ne, pokud neprobíhá ohlašování eh, v členských státech některých, tak tam mohou podobné praktiky pokračovat. Takže jedno z našich doporučení, celko, takových obecných doporučení je transparentnost. A samozřejmě upřímná spolupráce je důležitá. Takže musím říci, že uh, je, bylo by vhodné, abychom se zabývali uh, časovým hlediskem, ale hlavní je transparentnost. Pak eh, je tu externí a interní dimenze. Já souhlasím s tím, že v Evropské unii máme řadu děr v zákonech. Byly tu zmíněny ty svobodné přístavy. Eh, my jsme to velice pozorně prošetřili a měli bychom utěsnit tyto díry v zákonech, což je obrovský úkol pro členské státy a pro komisi. Očekáváme od komise legislativu, která utěsní tyto díry v zákonech. Potom seznam třetích zemí, ne spolupracujících jurisdikcí, ale také eh, seznam rizikových třetích zemí. Ten seznam musí být důvěryhodný a musí se s ním pojít sankce v případě, že nebudou naplněny standardy, které dohodneme. Potom skuteční vlastníci, toto bylo také zmíněno, to je velice důležité téma, eh, které bylo odhaleno v Panama Papers. Eh, tady jsme dospěli k určitému pokroku, diskutovali jsme o AMLD 5 a tak dále. Zkrátka je zapotřebí nějakých kroků na úrovni Evropské unie. Potom skupina pro e- etický kodex zdanění podniků. Tak to už to bylo zmíněno, že potřebujeme celkové hodnocení práce této skupiny etického kodexu. Ta už existuje 19 let a měla by odstranit přeshraničně škodlivé daňové režimy eh, mezi členskými státy Evropské unie, ale víte, jak to funguje. Ta skupina eh, funguje v utajení a většinou rozhoduje jednomyslně. Takže je to velice těžké a já bych byl rád, kdyby komise začala s nějakým eh, opravdovým hodnocením. Komise k tomu má pravomoci a měla by to udělat. A jsem si jistý, že závěry budou hovořit pro e, větší transparentnost a zásadní reformu skupiny etického kodexu. Potom se to hodně hovořilo o současné legislativě a o iniciativách, které by naše zpráva měla podpořit. S tím já naprosto souhlasím, pokud hovoříme například o CCCTB, nebo dalších iniciativách, tak musíme prokázat, že je to úzce svázáno s našimi zjištěními. A potom Ramon a další hovořili o tom, že tohle není legislativní zpráva, je to zpráva z, o vyšetřování a je důležité, abychom projevovali ambice, abychom měli ambice definovat, jaký právní rámec by mohl být vhodný pro boj proti praní špinavých peněz a daňovým únikům v 21. století. Ten rámec, který máme, není dostatečný a ti, kteří eh, mají tento rámec implementovat, neodvádí dobrou práci. To je trend, který musíme změnit. Eh, už musím končit, pane předsedo, takže bych vám ještě chtěl poděkovat. Velice si vážím vašich komentářů. Všechno jsem si zaznamenal a těším se na práci na pozměňovacích návrzích a na vylepšování této zprávy. Myslím si, že výsledek bude velmi uspokojivý. Děkuji, Jepe, Petr. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. E, není k tomu příliš co dodávat. Já bych chtěl všem poděkovat za komentáře, zejména za ty pozitivní, ale nejen za ně. A chtěl bych zopakovat, jaký jsme zvolili přístup. Nechtěli jsme e, přistupovat k tomu tématu nějak ideologicky. Závěry se zakládají na faktech, které náš výbor zjistil, zakládají se na, načné, na naší společné práci a ze závěru potom plynou doporučení. Takže já doufám na základě naší diskuze, že i pozměňovací návrhy se ponesou v tomto duchu. a že budou vycházet ze zjištění našeho výboru. Protože pouze pokud naše konečná zpráva bude spolehlivá a dobře podložená, bude brána vážně. a povede se jí zlepšit budoucí práci příštích vyšetřovacích výborů Evropského parlamentu. Chtěl bych poděkovat sekretariátu, který odvádí výbornou práci, přestože má nízký personální stav. To nepovažuji za špatnou administrativu v tomto případě. To je zkrátka eh, stav práv vyšetřovacích výborů v Evropském parlamentu na začátku tohoto tisíciletí. Takže já doufám, že tato zpráva přispěje nejen k boji proti praní špinavých peněz a daňovým únikům, ale také k tomu, aby zlepšila postavení vyšetřovacích výborů Evropského parlamentu. Děkuji moc všem. Děkuji moc krát všem, kteří dnes přispěli do diskuze, zejména děkuji oběma zpravodajům. Já si myslím, že eh, celkově máme skvělý podklad pro další práci. Lhůta pro pozměňovací návrhy je stanovena na 5. září ve 12 hodin, je to úterý. A předtím máme ještě jeden eh, výborový týden, takže tam proběhne eh, hodnocení pozměňovacích návrhů. A e, děkuji tedy moc krát oběma zpravodajům, děkuji sekretariátu za přípravu podkladů a ještě chci zdůraznit, že zítra ve 14 hodin čekáme čtyři ministry a já bych byl rád, kdyby účast byla o něco větší než dnes. Vím, že budou zasedání jiných výborů a hlasování a tak dále, nicméně my jsme pozvali ministry Německa, Irska, Itálie a Nizozemí a to si myslím, že je dobrý podklad k tomu, abychom eh, zhodnotili a probrali pokrok, který proběhl na evropské úrovni. A potom bude pauza a po pozměňovacích návrzích bude další veřejné zasedání Eh, v 26. září v úterý od 9 do 12.30, kde se budeme zabývat fotbalem, Football Leagues dvě hodiny a potom hodinu a půl eh, tvorba daní s dvěma podniky BSF a Caterpillar. Takže vám děkuji. Zítra se sice ještě sejdeme, ale e, těm, se kterými se už neuvidím, doufám, že je vás málo, těm přeji hezké prázdniny. E, končím zasedání a děkuji tlumočníkům.